Podajko. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, těšíme se na další spolupráci s vámi na tomto tématu. Děkuji vám. Eh, hlasovat o této zprávě budeme zítra v poledne. Další bod na programu je zpráva eh, pana Fernandese o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropském unii. Opět zpravodaj má slovo na čtyři minuty. Děkuji vám, eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. V první řadě bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří přispěli do diskuse a kteří spolupracovali na zprávě, což vedlo k 55 hlasům pro, třem proti a někomu, kdo by se zdržel. Eh, takže tato práce díky angažovanosti všech mohla vzniknout biologický odpad je prakticky 30 odpad veškerého odpadu. Je to více než 100 milionů tun odpadu ročně a nemůžeme zapomenout na to, že odpad je odpovědný za 69 a ještě více milionů eh, tun eh, eh, plynů Eh, mm, eh, CO2 především. Tyto eh, plyny vznikají v zemědělství i v průmyslu a je tedy velmi důležité, aby se odpady staly surovinou a je zde velký potenciál, aby se tento biologický odpad daleko více využíval. Velkým z Eh, spousta bioodpadů končí na, spátkách, na skládkách. Eh, toto je téma, které se objevuje eh, v různých, v různých zákonech a přitom je třeba tato nařízení harmonizovat tak, abychom měli směrnici, která bude zcela jasná a která dá právní bezpečnost těm, kteří investují jak eh, v soukromně, tak veřejně. A samozřejmě je třeba v tomto smyslu eh, respektovat princip subsidiarity, ale směrnice je zcela zásadní základ. Jde třeba eh, také eh, se zabývat hierarchií odpadů a podívat se na ní za širokého hlediska je nejlepší, když žádné odpady vůbec nevzniknou a proto se musíme snažit, aby zahrady, eh, kde je Eh, spousta biologického odpadu. Teď hovořím o zahradách, které jsou velmi udržované, tak je třeba dbát na to, aby se eh, z takovýchto zahrad a z takovéto zahradnické činnosti nevytvářely další tuny odpadu. Eh, dále se podívejme na různé obaly z na zboží, které má jenom určitou zaruční lhůtu. E, krabice nebo obaly se vždy, prakticky vždycky vyhodí a e, toto všechno nám velmi pomůže i při vytváření pracovních míst, protože 10 tisíc e, tun recyklovatého odpadu nám vytvoří 50 pracovních míst. Kdežto, když tyto tento odpad vyhodíme na skládku, eh, vytvoří se nám jenom 10 pracovních míst. Kromě toho nám biologický odpad umožní bojovat proti znehodnocení půdy eh, tím, že se vytváří odpad. Kromě toho umožňuje vytvářet bioenergii. Eh, Kompostáž biologického odpadu je významnou inovací. Kromě toho eh, hovoříme o strategii 2020 a udržitelném a inteligentním rozvoji. Toto všechno jsou body, které jsou v této zprávě zahrnuty. Tato zpráva je ambiciozní a eh, závažná je závažná z hlediska eh, lokálního, ekonomického i ekologického. A myslím si, že je velmi důležitá ta věta, která říká být ambiciozní, ale realističtí. A nyní catch the eye. Pan Klenovský je první. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji. Tak eh, zpravodaj, myslím si, že eh, bioodpad by neměl být vnímán jako problém a neměl bychom k tomu přistupovat jako k něčemu, co eh, znečišťuje půdu a má negativní dopad na ekonomiku. Jestliže bude používat bioodpad správným způsobem, tak můžeme například snížit náklady na obnovitelné zdroje, můžeme také eh, tím přispět k, ke zpomalení eh, globálního oteplování. Můžeme také zabránit dalšímu zhoršování kvality půdy. Eh, jestliže bude používat, jestliže bude používat kompost správným způsobem. K tomu ale potřebujeme mít dobrou infrastrukturu, protože bez dobré infrastruktury něco takového není možné. Potřebujeme mít také pobytky pro různé firmy, aby využívali těchto možností a těchto příležitostí. K tomu potřebujeme peníze, Peníze, které ale eh, bude moci eh, použít na zlepšení kvality života našich občanů. Děkuji, pan Kelly, máte minutu. Nejprve bych chtěl poblahopřát eh, panu Fernandesovi k této zprávě. Myslím, že to je zpráva, která je velice dobře načasovaná. Myslím si, že občané Evropské unie v současné době Eh, chápou, co se děje v našem světě, chápou eh, klimatické změny a také chápou to, jakým způsobem eh, se mohou postarat o to, aby se věci změnily. Myslím si, že trvalo hodně dlouho, než jsme tyto věci pochopili, ale teď již vidíme například i ve školách, v mé zemi například, stále více škol má takzvaný zelený prapor a děti potom přenášejí tyto zprávy také svým rodičům a všem, kteří mají vliv na stav životního prostředí. Ehm, vidíme například i eh, i v, v dalších oblastech, že tato eh, že, že tyto informace se dostávají ke stále většímu množství lidí, kteří si uvědomují, že mohou přispět eh, k dalším rozvoji a nerovní procesu a může to vést také k vytvoření nových pracovních příležitostí. Děkuji. Děkuji. Já bych rád také poblahopřál panu Fernandezovi. V roce 2007 jsme měli podobnou zprávu o bioplynu, takže já vím něco o této oblasti, protože jsem k této zprávě eh, přispěl. Vím, že to souvisí také s lesnictvím a Eh, chtěl eh, bych tady trošičku eh, nesouhlasit se zpravdou. Myslím si, že pochopitelně bioplyny jsou výsledkem také bioodpadu. Já bych se rád obrátil na zpravodaj, aby také podpořil myšlenku vytvoření, vytváření dalšího množství bioplynu. Pan Kalinovský již tady velice správně poukázal na význam kompostu. Hovoříme o kompostování, hovoříme o tom, že Evropská komise by měla podpořit myšlenku eh, kompostování bioodpadu. Myslím, že by to bylo dobré pro životní prostředí, bylo by to dobré také z pohledu zemědělského, tak jak o tom hovoří další eh, předcházející řečníci. To jsou všechno důležité věci, které musíme mít na paměti. V nových členských státech je potřeba si uvědomit, že máme určité typické problémy, které souvisejí s bioplynem a také s kompostováním. Proto bych velice rád, kdybyste měli na paměti i to, že v nových Eh, státech jsou určité problémy. Pan Oleňák, máte minutu. Děkuji bardzo. Děkuji. Já bych se chtěl připojit k těm, kteří děkovali našemu kolegovi, panu zpravodaj, upozorně na velmi vážné věci. Hovoří o tom, že například se řádně netřídí odpad, a to nejenom v Polsku, ale v celé Evropské unii. Rozhodně neděláme eh, dost proto a v důsledku toho nejsme schopni využívat bioodpadu správným způsobem. A přitom nám nabí, se nám nabízí mnoho možností, například zařízení na zpracování bioodpadu. Ta by měla být podporována v celé Evropské unie, unii. Mělo by to být podpořeno z regionálních fondů ale mělo by to být podpořeno také na místní úrovni. A to proto, že například tato zařízení mohou vyrábět elektřinu a taková výroba je potom mnohem levnější. Grazie, Presidente. Questa relazione... Děkuji. Tato zpráva je velmi dobře napsána. Já bych chtěla poblahopřát panu zpravodajovi. Zejména mě zaujalo vysvětlující eh, prohlášení na začátku, kde se říká, že v naší společnosti by mělo fungovat eh, opětovné využívání a recyklace a já si myslím, že bychom měli hlavně mít správnou ekonomickou politiku, která umožňuje investovat do opětovného využívání surovin. A právě směrnice o odpadech eh, by nám něco takového mohla umožnit. Měli bychom přijít s novým revolučním přístupem k odpadu. Evropská unie eh, zatím něco takového nemá a přitom by mohla mnohé zlepšit. Tato politika by mohla změnit životy všech našich občanů. Paní Gerling, na jednu minutu. Děkuji. I já bych chtěla poblahopřát eh, panu Fernandezovi. Myslím, že v té zprávě jsou zmíněny prakticky všechny otázky, které eh, souvisejí s bioodpady. Jsou to skládky, ztráta energetických surovin, eh, nedostatek kompostáže. A proto s velkým politováním Eh, musím říct, že tam je jedna část, které já moc nerozumím. Tam, kde se hovoří o tom, že by měl existovat závazný systém třídění odpadů v celé Evropské unii. Já si myslím, že to není správné z důvodu subsidiarity. A dále si nemyslím, že to je správné, protože kolikrát už existují lepší metody, ne, například různé inovativní biotechnologie takže si myslím, že bychom tím eh, tím eh, zaváděli systém, který nemusí být nutně nejefektivnější. Měli bychom spíše vytvářet pobídky než novou regulaci a byla bych ráda, kdyby komise se postavila proti tomu, aby taky systém byl závazný. Mr. Boris, at the beginning of this process I mentioned the names. Já jsem na začátku já jsem na začátku zmiňoval jména všech, kteří se přihlásili, tak aby ti, kteří se neslyšeli, se mohli ještě přihlásit, takže prosím, eh, podmínky jsou eh, pro všechny stejné. Pokud eh, někdo není na tom seznamu, který oznamuje předtím, než ho uzavřu, tak se musíte přihlásit. Pane Borzi, máte slovo. Upřejmě děkuji za možnost zabrania głosu. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši velkomyslnost. Děkuji také panu zpravodajovi za tuto zprávu o bioodpadu. 30 tohoto odpadu je možné využít pro kompostování. Proto samozřejmě musíme mít správnou infrastrukturu. Bohužel v mnoha zemích a také ve střední a východní Evropě, odkud jsem já, takové, takovou infrastrukturu pro recyklaci nemají a proto jim to musíme pomoci, protože to je nejpřirozenější způsob, jak se bioodpadu zbavit a využít ho. A proto si myslím, že by bylo nejlepší také využívat bioodpadu pro výrobu energie. E, Dánsko by nám mohlo sloužit za příklad. Tam už byla postavena příslušná zařízení pro zpracování bioodpadu a vyrábějí elektřinu. A i to by se mělo projevit ve finančních výhledech na následující roky. A nyní si počkáme na vyjádření pana komisaře Pana Ševkoviče. Máte slovo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi, panu Fernandezovi za to, že sepsal tuto zprávu. A chtěl poděkovat eh, všem členům výboru, kteří předložili Eh, svá stanoviska, své příspěvky. Myslím, že přispěli eh, ke zprávě. Já bych chtěl pouze připomenout, že 18. května komise přijala sdělení o budoucích krocích eh, při zpracování bioodpadu v Evropské unii. A toto sdělení je doprovázeno přílohou, kde jsou podrobné technické analýzy různých opatření, která by mohla zlepšit hospodaření s odpady v Evropské unii a konkrétně jsou to uvedeny opatření, která by byla vhodná v daných státech. Komise velmi podrobně sleduje tuto rozpravu o bioodpadu v Evropském parlamentu a myslím si, že je velmi pozitivní, že všichni jsme dospěli ke stejným obecným závěrům, tedy že musíme zlepšit nakládání s bioodpady v EU a všichni si uvědomujeme, že zlepšení tohoto systému by mohlo přinést značné hospodářské a ekologické výhody a proto je potřeba se zaměřit na vynocování stávající legislativy, zejména směrnice, směrnice o skládkách. Musíme si uvědomit, že eh, v různých zemích a v různých regionech eh, budou vhodnější různé politiky zohledňující místní specifika, proto bychom se měli držet zásady subsidiarity Velká část eh, zprávy pana zpravodaje se eh, zmiňuje o zvláštní směrnici o bioodpadech a my si myslíme, že bychom neměli mít takto už se eh, vymezenou směrnici a spíše mít obecnější směrnici o všech odpadech. jsme připraveni předložit nová kritéria pro výrobu nového kvalitního kompostu, tím zlepšením stávajících postupů na základě současné legislativy, zlepšit eh, stanovování norem v zemědělství, také prostřednictvím nové směrnice o kalech, tím také, že stanovíme nové cíle pro recyklaci, pro třídění odpadu v rámci eh, rámcové směrnice pro recyklace, která platí do roku 2014. Já si myslím, že tento soubor opatření je dostačující, ale jsme samozřejmě připraveni eh, na tom s vámi dále spolupracovat. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, hlasovat se bude zítra v poledne. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Olejničaka o evropské strategii pro